bevor ich die <clears throat> sitzung eröffne meine damen und herren dámy a pánové já bych chtěl upozornit i když se opakuje že opět minulý týden jsme museli vzít na vědomí strašlivé teroristické útoky, k nímž se přizval, přiznal tzv. islámský stát eh, v Turecku, eh, Iráku, Jemenu a další. Více než 300 tisíc bylo zavražděno a více než 500 zraněno. Zahynuli muži, ženy, mnoho dětí, vojáci, civilisté, lidé z nejrůznějších regionů a nejrůznějších národností. Mezinárodní teror této skupiny si nevybírá. Útočí slepě na každého. Sheikh Hasina eh, z Bangladeše, ministerský předseda z Bangladeše správně řekl, že to je teror, který nezná hranic ani náboženství. My tyto útoky, eh, které jsou eh, výrazem nenávisti, odsuzujeme co nejostřeji a jsme po boku dalších regionů eh, této země, eh, kteří se chtějí bránit proti tomuto teroru. Neexistují politické cíle, které by opravňovaly takovou tu, takovou to násilí. Jde o strategie, kterou je třeba v globální kooperaci utlumit. Nicméně vyjadřujeme smutek, smutek nás spojuje. Chci rodinám obětí, jejich příbuzným, jejich národům jménem Evropského parlamentu vyslovit, vyslovit naše kondolence a ta minuta ticha, kterou jsme zde drželi, patří také jim. Zápis z 22 a 23.6. a také zápas, zápis mimořádného zasedání 28.6. jsou k dispozici. Jsou k tomu nějaké připomínky? Pokud tomu tak není,